So, was wir schon mal machen können, ist äh, Nyní už ale můžeme hlasovat o návrhu směrnice, a kterým, e, kterou se doplňuje a příloha 4, pokud jde o přídatné látky a náhradní sladidla. Já se ptám, kdo je pro návrh usnesení týkající se trombinu. Kdo je pro? So, again, aha. Ještě jednou. Vzhledem k tomu, že stále ještě nefunguje hlasovací zařízení, a pokud jde o padělané léčivé přípravky, potřebujeme hlasovací zařízení. Já jsem navrhnul, abychom hlasovali o bodu 13. Na pořadu jednání jedná se o potravinářské přídatné látky, vepřový trombin, protože zde se hlasuje jenom pro nebo proti. Ano nebo ne. Zdá se, že zde máme technika, takže můžeme provést elektronický test. Jedná se tedy o trombín. Kdo je pro návrh usnesení, hlasuje ano, kdo je proti, hlasuje ne. Okay. Yeah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 We start again. Začneme znovu. Zahajuji hlasování. Hlasování o trombinu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. A funguje to. 31 pro, 21 proti, nikdo se nezdržel. Tímto je toto usnesení přijato. So, dann äh, kommen wir zu... Dostáváme se zpět k bodu 10, padělané léčivé přípravky. Máme dlouhý hlasovací seznam. Máte ho před sebou. Začneme kompromisním pozměňovacím návrhem 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, pro, proti,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 návrh 157 zpravodaje. Kdo je pro 157? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17 stažena, poté ITRE 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. anglický překlad. Co se děje? Je zde nějaký problém? Nějaký problém s anglickým kanálem? Byli jsme u ITRE 21, takže ještě jednou ITRE 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže to zkontrolujeme elektronicky, to jsem očekával. Ukončuji hlasování. Ano, skutečně přijato. Těsně, ale přijato. kde nyní pokračujeme dále. Pozměňovací návrh 19. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160. Padá. 161 také padá. 20. Oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Další strana 162 a 163, ITRE 25, to ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Abstimmung beendet. Ukončuji hlasování. Je to jasné. 32 pro, 22 proti. Přijato. ITRE 27, identické se 169. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Oddělené hlasování 170. První část. Pro, proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Další odpadá. 176, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Sto sedmdesát tři pro, proti zdrželi se zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. 175, zkontrolujeme to. Ukončuji hlasování. 24 pro, 26 proti 40 zdrželi zamítnuto. Nyní se dostáváme ke 174 pro. Proti. Předseda se omlouvá, jeden jsme přeskočili. ITRA 28, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Sto sedmdesát sedm, sto sedmdesát osm identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 183. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. ITR 29 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 23. Oddělené hlasování. První část pro. Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část pro. Proti zdrželi se, musíme to zkontrolovat. Ukončuji hlasování. 32 pro, 22 proti, jeden se zdržel. Přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185, 186 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 187, ITRE 30, ITRE 31. Ne, jenom ITRE 30. 187 a ITRE 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 31. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189, i tedy 32 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Dále 190, ITRE 32, druhá část, pro, proti, strželi se, zamítnuto. Dvacet pět pro, proti, zdrželi se, přijato. hlasuje také špatně, ale přece. 191 pro, proti, zdrželi se přijato. 192 pro, proti, zdrželi se přijato. 193 oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 194 padá. Dostáváme se k 27. První část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. Strana 12, 214 od Viktoria Prody. Kdo je pro? Kdo je pro 214? ku Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 215 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 216 pro. Proti? zdrželi se, přijato. 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Musíme to zkontrolovat. Ukončuji hlasování. Já jsem to tak nějak viděl. Zamítnuto. 27 pro, 28 proti. Bylo to těsné. 219 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 222. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Imko 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Imko 11. Ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. identické 223 a 224. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 225. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 226. odpadá. Takže 228, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 229 pro. Proti? Zdrželi se. Musíme to zkontrolovat. Abstimmung beendet. Ukončuji hlasování. 29 pro, 27 proti, přijato. Další padá. 231 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 232, 233, identické. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě třicet sedm, dvěstě třicet osm, identické, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 239 pro, proti, zdrželi se, přijato. 240, ITRE 40 a IMCO 12 jsou identické. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 241 a 242 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 243 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 249. Zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 246 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Dále pokračujeme na další straně. 248 pro, proti, zdrželi se, přijato. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 257 pro, Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 258 a 259 a IMKO 13 identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 260, 261 identické, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dvěstě šedesát tři. To je identické. Z 264. Kdo je pro? Zdrželi se. Zamítnuto. 265, 266 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 267, 268. Promiňte, zkontrolujeme to. 65 a 66 kontrolujeme. EPP má dva hlasující navíc, takže Dvě karty musí být vyndány. Ještě jedna. V pořádku. Ukončuji hlasování. Takže 30 pro, 25 proti. Přijato. Dobře. 267, 268 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. ITRA 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Na stránce Eh, dole je 275 Líze, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě sedmdesát devět první část a 280 rovněž první část, ty jsou identické, plus imko 17 první část. Takže budeme hlasovat, kdo je pro tyto pozměňovací návrhy. Děkuji, proti. Zdrželi se, přijato. Dostáváme se k číslu 279 k druhé části a k druhé části 280 a rovněž druhé části 278. A potom IMCO 17 druhá část. Takže kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Bude 79 a 83. část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Dann Imko 17 Dritter Teil dafür. Dagegen. Proti. Zdrželi se. Přijato. 278 třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pokračujeme na stránce 19. 288 Tremopulus Rivasi. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Potom tady máme ITRE 45 a IMKO 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. ITRE 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme ITRE 46. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 292. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Imko 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 293 a 294. Pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekl, že to bylo přijato, ale zkontrolujeme. Končím hlasování. Jedna karta z EPP musí pryč, tam je o jednoho navíc. Nyní už je to možné. Zamítnuto. 25 pro a 31 proti. 295, kdo je pro? 295. Perel Rodriguez, takže pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se, přijato. 298 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 299. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 300. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 301. Pro? Proti? zdrželi se přijato. ITRE 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se přijato. ITRE 49 a číslo 303, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 304. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 306 a 307 pro, proti, zdrželi se, přijato. 308 a 309 pro, proti, zdrželi se, přijato. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 310 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 312 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní máme 313 a i 53 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 315 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 36, první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 316 a ITRE 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 317 první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 317 druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Zcela dole 323, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24 dafür. 324, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 323, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 326 a 327 jsou identické návrhy společně s ITRE 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 328. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. na straně 23 zcela dole, ITRE 60. Kdo je pro? Proti? Na straně 23 Je to poslední pozměňovací návrh. Sekretariát uvádí, že všechno ostatní odpadá, takže to raději ověříme protože IMCO 19 bylo přijato. V tom případě zbytek odpadá. Takže se dostáváme na stránku 23 k, eh, k návrhu ITRE 60. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Třista třicet osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 342. Kdo je pro? Proti? Hmm, ještě jednou. 342. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, ověříme číslo 342 a ITRE 61. To jsou identické návrhy, takže elektronická kontrola. Končím hlasování. Ano, to je zřetelné, 31 pro, 23 proti, takže přijato. Potom máme kompromis číslo 14, kompromisní návrh číslo 14. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Třista čtyřicet sedm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 348 pro? proti, zdrželi se, přijato. 350 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 352 a ITRE 67 pro, proti, zdrželi se přijato. 353 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 354 a ITR 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 355 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 356 pro. Proti. Zdrželi se přijato. I 69 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. 357 a i 370. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 358. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Třista padesát devět a ITRE sedmdesát jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. IMKO 23. Oddělené hlasování první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se, přijato. 368 pro, proti, zdrželi se, přijato. 369, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITR 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti,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 371 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko, pardon, ITRA 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Zkontrolujeme to návrh ITRE 75. Končím hlasování. Bylo to jasné. Takže přijato. Dostáváme se nyní k číslu 51 a je 3 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 53. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Další číslo odpadá, potom 55.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 proti, zdrželi se přijato. Imko 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Strana 32, pozměňovací návrh 83 Parvanová. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Vlastně 32 první návrh, o kterém hlasujeme, je číslo 83. Ebert, to už je ošetřeno kompromisním návrhem 6. Takže jsme ti u čísla 85. Kdo je pro číslo 85? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Osmdesát šest, osmdesát sedm jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Na další straně číslo 84 Bartoloci, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 9 staženo. Imko 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto potom číslo 92 a ITRE 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100 a ITR 15 identické, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Děkuji, proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Takže první část ověřujeme elektronicky. První část. Ověřujeme nyní první část. Takže všichni hlasovali? Třicet pro, 21 proti. Přijato druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 16 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Číslo 101. Jedna karta opět musí ven u PPP. 31 pro, 19 proti. Číslo 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 a ITRE 17. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 106. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 109. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 110 a 122 jsou identické, ale oddělené hlasování, kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se ověříme druhou část, takže zahoji hlasování o druhé části. Končím hlasování. 26 pro, 28 proti. Zamítnuto. Takže stálo za toto ověřit. Dostávám se číslu 14. Proti.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 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A teď se dostáváme již eh, k závěrečnému hlasování o zprávě Mareze Matyasové, takže zahajuji hlasování. PPE hat einen zu viel. EPP e opět o jeden hlas více. Nyní to souhlasí. Končím hlasování. Takže 51 pro, nikdo proti, žád, nikdo se ne, nezdržel, takže gratuluji k přijetí této důležité zprávy. Dostáváme se nyní k druhému závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Jedná se o legislativní usnesení. Hlasovali všichni? Takže končím hlasování. 46 pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Stejně jednoznačné jako předtím, takže srdečné blahopřání Marisy Matyasové za tuto zprávu. Pokračujeme v našem pořadu jednání. Dostáváme se bodu farmakovigilance a zprávě Lindy McAven. Opět jsou všichni soustředěni a připraveni na další sérii hlasování. U farmakovigilance máme dvě zprávy od Lindy McEwen. Jedna se týká změny směrnice a druhá změny nařízení. Začneme tou zprávou o změně nařízení. Takže eh, oproti tomu pořadu jednání nebudeme hlasovat o směrnici, ale o, o změně nařízení. Dobrá. Takže máte před sebou eh, seznam eh, před pozměňovacích návrhů a začínáme návrhem číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom číslo 34, kdo je pro? Proti? Takže ještě jednou připomínám, že nyní hlasujeme o té zprávě o změně nařízení. Byli jsme u čísla 34, takže ještě jednou, kdo je pro? proti číslu 34. Já bych tedy navrhl ještě ověřit. zahojí hlasování. Máme 55 účastníků. Takže končím hlasování. Zamítnuto 22, pro 26 proti. Číslo 7. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 3, kdo je pro? Pro? Kompromis číslo 3? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 39. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 9. ITRE 9. Pro, proti? Zdrželi se? zamítnuto. Číslo 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 11 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dole na straně máme IMKO 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže ověříme i tre 13. Ano, bylo to jasně zamítnuto. Ověříme to? Já jsem se spletl. Takže zamítnuto. Číslo 48. Kdo je pro? Číslo 48. Proti? Zdrželi se. Jenom bych chtěla upozornit, že zde máme ústní pozměňovací návrh, který se týká eh, náhrady slova eh, trasabilita slovem identifikace. Ja, das war Teil der... Ano, to, bylo, to byla část e, hlasování. Máme to v tom hlasovacím seznamu a bylo to přijato. Wir sind dann bei 47 Rivasi. 47 Rivasi, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Imko 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Máme zde oddělené hlasování, to je trochu zvláštní. Zde je to trochu nepřehledné, ale IMCO 5. Nyní hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Sekretariát říká, že nyní musíme hlasovat také o druhé části. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo 5. Kdo je pro Kompromis pět, Proti. Zdrželi se. Přijato. Další strana. 60. První část McGuinness. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Identické 57-58. Kdo je pro? Proti Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 62. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. ITRE 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 62. Rivazy je stejné jako ITRE 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto, bohužel. Imko 11, první část. A devítka, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 11, druhá část a devítka, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Imko 12, ITRE 18, identické, kdo je pro? proti, zdrželi se, musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. EPP má jednoho navíc. Nyní to je v pořádku. Zamítnuto 25 pro 28 proti. dole 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 65 a ITRE 19 identické. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Poté konsolidovaný pozměňovací návrh 2b, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky konsolidovaný pozměňovací návrh 2b. Ukončuji hlasování. 20 pro, 33 proti. Zamítnuto. Dále pokračujeme 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 67 pro, proti, zdrželi se přijato 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, 70 Zkontrolujeme sedmdesátku. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 30 pro, 23 proti. Přijato. Jak je to možné? Musím říct, že dnes kvůli tomu slunci, které mě oslňuje, je dneska trochu těžké posoudit Jaký je výsledek? 71 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 12 a 73 a ITRE 21 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. To bylo těsně zamítnuto kontrola se vyplatila. Takže 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE 21. ITRE 21 část B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12. Část B a 72 část B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další odpadá. Dále 74 a 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Chcete to zkontrolovat, dobře? Takže kontrolujeme třináctku. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Sedmdesát sedmička. Kdo je pro? 77. Proti? Zdrželi se? Přijato. 78 a ITRE 22 identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Imko 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dále 82 Líze Ulmer. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Imko 15, 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Dále se dostáváme ke kompromisu 2a. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 16 a 17 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 1 k tomu také patřilo. Nyní 20 a ITRE 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, Musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme ke dvojce. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato 22 pro, proti, zdrželi se přijato 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dostáváme se ke čtyřce. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále pokračujeme kompromisem číslo jedna. Kdo je pro kompromis číslo jedna? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále se dostáváme ke 33 a ITRE 6. Identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále se dostáváme ke konečnému hlasování o zprávě Zahajuji hlasování. EPP má jednoho navíc. Stále ještě jeden navíc, nyní je to v pořádku. 52 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Gratulujeme zpravodajce. A nyní hlasujeme o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Stejný výsledek 52 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Takže nyní skutečně gratulujeme Lindě McEwen. Děkuji za práci, kterou jste odvedla na tomto nařízení. Ale pokračujeme ještě směrnicí farmakovigilance. Paní Ajuzo? Já jsem nechtěla přerušovat, ale já stahuju návrh 84. Das machen wir Dankeschön. Výborně, to zohledníme. Děkuji. Pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Identické 72 a ITRE 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 75 první část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 a 76 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 84 bylo staženo. Takže hlasujeme o ITRE 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81, 82, 83, identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80, 87, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86, ITRE 12 a 88 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89, 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE 13, kdo je pro? 89, 90 zkontrolujeme elektronicky. Ukončuji hlasování. Musíme dávat eh, vždycky pozor, bylo to samozřejmě zamítnuto. ITRE 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 91, 92, 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 95 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Identické 94 první část i 14 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94 druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 14 a 95 druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 třetí část, 95 třetí část, ITRE 14 třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme osmičku. Zahajuji hlasování. EPP má jednoho navíc. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Máme zde 25, ale karet je tu jenom 23. Máme 55 účastníků, 53 karet, takže to nám úplně nesedí. A při kontrolování se potom ten počet vychyluje nebo různí. 97 a 15, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Devadesát šest první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98, 96 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 15 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Identické 96 třetí část, 99 a ITRE 15 třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Stovka. Pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme stovku. Ukončuji hlasování. Opět máme 56 přítomných, 51 má karet, 5 nemá karty, ale je to zamítnuto. To byla tady stovka. ITRE 14, druhá část. 95, druhá část, to už jsme dělali. Ano, stovka, takže se vstáváme na další stránku. 101 a 102 identické. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnuto. 103 pro? Proti? Strželi se zamítnuto. Konzolidovaný pozměňovací návrh 2a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. To nám ušetří hodně hlasování. Dostáváme se na stranu 6. 118 Rotberend, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. IMKO 9 a 119 pro, proti, zdrželi se přijato. 120, 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat. 122 zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. 32 pro, 21 proti, přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Další stránka. 134. Maštálka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Mko 11. Pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Imko 12, první část pro, proti, zdrželi se přijato. 135. Imko 12, první část, kontrola. Kdo to chce zkontrolovat? Dobře, takže překontrolujeme IMCO 12. IMCO 12, první část. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 25 pro, 28 proti. To, co vidím, někdy úplně neodpovídá elektronickému hlasování. 135. Ajuzo Parvanová, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 12, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme IMCO 12, druhá část. Ukončuji hlasování. Ano, podobný výsledek. Zamítnuto. Sto třicet šest itre dvacet. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138, 139, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 21 k tomu také patřilo. To 42 rivazy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 rivazy, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Zkontrolujeme 144. Ukončuji hlasování. 21 pro 30 proti zamítnuto. Imko 14 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1A pro. Proti. Zdrželi se přijato. Další strana ITRE 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Dále konsolidovaný pozměňovací návrh 2B. Kdo je pro tento pozměňovací návrh 2B? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. To nám ušetří hodně hlasování. Strana 11, IMKO 16. Kdo je pro IMKO 16? Proti? Zdrželi se přijato. A to je identické to přesahuje ze strany 11 na 12, takže to je identické s ITRE 28, 162, 163, 164 a 165. O těch jsme o všech hlasovali. Identické Imko 17 a 166. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 167. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Zkontrolujeme to 167. Ukončuji hlasování. Dvacet šest pro, dvacet pět proti. Přijato. Skutečně je to dnes vyrovnané. 168. Perejo Rodliges, kde pro? Proti. Zdrželi se. Řekl bych přijato, ale zkontrolujeme to. Kontrolujeme 168. Ukončuji hlasování. to. Z jedné strany tady pět lidí nemá hlasovací kartu, to je asi ta záhada. Třináctka, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zkontrolujeme to. Beendet. Ukončuji hlasování. Přijato. Zamítnuto. Promiňte, 26 proti. Možná by mě měla Korin Lepáš vystřídat. Takže 169. Líze Ulmer. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. strana 14, ITRE 29, třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se přijato. 190 padá. Pokračujeme na další straně. 195, 196 i 30. Identické pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 197. Kdo je pro? Proti? zdržely se, zamítnuto. Teď už mi nedůvěřujete, takže to překontrolujeme. 197. Ukončuji hlasování. Přijato. 27 pro, 24 proti. 200. Lepáš, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 201. Lepáš pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 202. Pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme to. Ukončuji hlasování. 24 pro, 27 proti, zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to je ten stejný případ, zkontrolujeme to. Ukončuji hlasování. 30 pro, 21 proti. Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. strana 17, IMKO 25 a 219 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 220 první část, 223 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. dobře, takže to překontrolujeme. 220 první část, 223 první část. Kontrolujeme to elektronicky. Ein PP je zu viel. Máme jednoho z EPP navíc. V pořádku. 24 pro, 27 proti, zamítnuto. 221 první část, ITRE 33 první část. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 221 druhá část, ITRE 33 druhá část. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 224, první část, ITRE 33, třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 221, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 223, druhá část, 222, část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, Zamítnuto. Check. Zkontrolujeme to. Takže se vracíme 223 druhá část, 222 část. Kontrolujeme to elektronicky. Ukončuji hlasování. 30 pro, 23 proti, přijato. 225 a IMKO 26. O tom se hlasuje. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 224 druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 221 čtvrtá část, ITRE 33 čtvrtá část, 224 třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 222, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. IMKO 27, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 221, pátá část, ITRE 33, pátá část, 228, první část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 16. Potom číslo 16, pravodaj, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 227, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 228, pardon, ITRE 33, šestá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 27, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme 226. Abstimmung beendet. Končím hlasování. 28 pro, 22 proti, přijato. 227, druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 221, osmá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 221, devátá část, 229, identické, stejně jako i 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 230, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Imko 28. Im... Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Imko 29. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 231 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 239 první část, 241 první část to identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Současně s tím bylo i 34. Další strana. 241. část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Tady máme řadu identických návrhů, pozy, revazy a tak dále. Delvo, ITRE, kdo je pro? Zdrželi se zamítnuto. Imko Juvan, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Imko a živo. Kontrolujeme Imko 29, druhá část a číslo 233. Zahajuji hlasování. Imko 29, druhá část a Žuval 233. Končím hlasování. Claire Voilà. Convaincante. Voilà. Dann haben wir zwei Potom máme číslo 234, 235 a 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 243. část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. ITRE 44 třetí část a třetí část identické. Kdo je pro? Proti zamítnuto. IMKO 30 a 237 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 240 čtvrtá část a 241 čtvrtá část, ITRE 34 čtvrtá část, 239 třetí část. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. Petr 34, pátá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 236, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 239, kdo je pro? Pardon, 8, Ano, je to identické s 239, čtvrtou částí, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 35, kdo je pro? ITRE 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 242, první část, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 242, druhá část, B, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 242, třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 242, třetí část, pardon, čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 242, pátá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 242, šestá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 247 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 246 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 244 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. IMKO 31 a 243 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 248. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Imko 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme Imko 32. Končím hlasování. Bylo to těsné. 26 pro, 26 proti, zamítnuto. Číslo 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pimko 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Potom číslo 249, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 250. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. zkontrolujeme 250. Končím hlasování. 26 pro, 24 proti, 2 se zdrželi, přijato. Číslo 19. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 249, druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 249, třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 20. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato 251. Kdo je pro? Proti takže jak je to s EPP? Jste pro nebo proti? Ověříme. Číslo 251. Končím hlasování. Ano, 26 ku 26, takže opět zamítnuto. Číslo 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Ověříme 22. Končím hlasování. Zamítnuto 26 a 27. 23, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 36, kdo je pro? Pardon, 37. Pro, proti. Přijato. IMKO 34 proti, zdrželi se, zamítnuto 253, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 254, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, první část, zpravodajka, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. IMKO 35 a 253 druhá část jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 255. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 26 dafür. Číslo 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 256, kdo je pro? Proti? Ověříme. 256. Končím hlasování. 27 pro, 26 proti. Přijato. Dvěstě padesát sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis číslo devět Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 258 a ITRE 38 jsou identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Uh, äh, 258 e. a ITRE 38 první část. Hlasujeme. Začneme ještě jednou, takže nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 28 proti, čili zamítnuto. 259, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 26 proti. Přijato. 260. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 26 proti. Velice těsně zamítnuto. ITRE 38, druhá část, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 25 pro, 26 proti, zamítnuto. 261, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 25 pro, 27 proti, zamítnuto. 263, kdo je proti, pardon, pro, proti, přijato. Kompromis 8. Přijato. 263 Schnellhardt. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Konsolidovaný návrh 4b. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? 4b. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 264. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 264 ověříme.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 269 a i 39 jsou opět identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 266. Kdo je Ader? Kdo je pro? Proti? Ověříme. 266. Končím hlasování. 26 pro, 27 proti. Zamítnuto. Imko 37, kdo je pro? Proti? Ověříme. Imko 37. Končím hlasování. 29 pro, 24 proti. Přijato. 270, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. 31 pro, 22 proti, přijato. Dostáváme se k číslu 30, k úvodním ustanovením. Číslo 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 29 pro, 24 proti, přijato. ITRE 1, kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. Číslo 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 24 proti, přijato. 28 odpadá, takže se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 4a. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 32. Pro? Proti? Ověříme. Číslo 32. Končím hlasování. 21 pro, 32 proti, zamítnuto. Dostáváme se k číslu 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. tedy dva. 35. Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 27 proti. Je tedy dvě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další strana. Kompromis 1B. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Dostáváme se teď k číslu 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pokračujeme eh, návrhem mk 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 3. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 55 a 56. Ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A tam patřilo ještě i 3 6. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 59, první část. Proti. Zdrželi se zamítnuto 58 první část, proti, zdrželi se zamítnuto, přijato číslo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dostáváme se k číslu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 58. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 62 a ITRE 7 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme číslo 65. Končím hlasování. 28 pro, 26 proti. Přijato. a jimko 6. Identické, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Ověříme. 67. ověřujeme. Končím hlasování. 29 pro, 23 proti, přijato. Potom číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 a ITRE 9. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 28 proti. Zamítnuto. IMKO 7, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 26 proti. Zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se a přijato. Takže byli jste výborní, to je skvělé. Vydrželi jste to, takže dostáváme se nyní k elektronickému závěrečnému hlasování o této zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo. Takže se dostáváme k návrhu legislativního usnesení. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Rovněž 49 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, takže Blahopřeji zpravodajce Lindě McEwen za tuto práci. Byla to práce, která byla odvedena ve prospěch bezpečnosti léčiv. Sejdeme se ve tři hodiny odpoledne. Ne, ještě nekončíme. Máme ještě zprávu delegace Eh, z návštěvy agentury pro chemikálie v Helsinkách, ECHA. Je to důležitá agentura, která souvisí s naší prací. Kontaktní osobou byl Satu Asi. A to bych požádal. Požádal bych ji, aby nám krátce pověděla o návštěvě v Helsinkách. Jaké byly hlavní body naší debaty? Aha, ono mě to trochu překvapilo. Děkuji. Já jsem nebyla předem informována, že bych měla přednést zprávu, nejsem tedy připravená. mohu hm, zmínit pouze několik bodů. Samozřejmě tato agentura pro chemikálie ta aplikuje předpisy, eh, které eh, znamenají dost podstatnou transformaci. Je to spousta práce a což eh, klade velké nároky na rozpočet, na organizaci, na softwarové vybavení, ale já eh, jsem měla v úmyslu eh, vystoupit v diskuzi po zprávě a zmínit jeden problém, o kterém jsme ve výboru hovořili již několikrát, a to je seznam kandidátů. tedy seznam těch látek, které by měly být povolovány, tedy seznam chemikálí k povolení. Problém je, že je zde několik set látek, asi 500 látek, které nejsou eh, tedy těmi eh, Produkty v e, ropném průmyslu, petrochemickém průmyslu, jsou to buď PBT, CMI nebo BPTB. A zatím mm, počet e, těch chemikálií, které jsou na tom e, seznamu, mm, těch je pouze 30 zatím. A pokrok je pomalý. A pro běžné občany, co je podstatné, je to je právo spotřebitele být informován. My máme eh, právo eh, spotřebitele na informace, které je zakotveno v legislativě, ale de facto se to omezuje pouze na ty látky, které jsou na seznamu eh, těch látek, které čekají na povolení. Poté, co nastoupila do eh, funkce nová komise, pan Tajany a pan Potočník se dohodli, což znamená docela velký pokrok, ale znamená to, že v té tabulce, na které se dohodli, tak pouze jedna čtvrtina eh, těch eh, látek, které jsou známy a které by měly figurovat na tom seznamu, pouze čtvrtina se z nich dostane na ten seznam látek k povolení. Eh, důvodem těchto úvah, podle toho, co zjistila naše delegace, je, že komise eh, teď eh, spojila dvě fáze v legislativě. Je to mm, ten seznam těch látek eh, čekajících na povolení a ta další etapa, což je to přijetí rozhodnutí o těch látkách, které nakonec budou povolovány. A takže kdy již eh, je jistota, že eh, ty látky z toho prvotního seznamu, těch látek, které čekají na povolení, že nakonec budou na tom seznamu eh, látek, které jsou povolovány. Problém je, že hm, zde v tomto hm, případě ta procedura nezajišťuje to právo spotřebitele být informován a e, další důležitý výbor pro náš výbor je, že během té návštěvy jsme si uvědomili, že ta agentura pro chemikálie a respektive její představitelé, nám vždycky tvrdili, že s tím nic nenadělají, protože to je na členských státech nebo na komisi, ty rozhodují, které látky se mají dostat na ten seznam a že agentura pouze respektuje, co je jim nařízeno ze zhora. Ale nyní nám řekli, že se situace sice zlepšila, ale že ten postup je velice pomalý a agentura sama e, sdělila komisi, že nemůže urychlit ten proces. Já e, jsem se nezajímala tolik o rozpočet a možná, ale bychom mm, měli vzdělit výboru, že paní Hauke a další členové mm, odborníci na peníze, na rozpočet, tak vyjádřili mm, takové překvapení nad tím, když slyšeli o té agentury, že agentura je celkem spokojená s těmi prostředky, které jim slíbila komise, kdežto náš odhad je takový, že asi ty zdroje, které mají a ty prostředky, které dostávají nebo dostanou, tak že jim budou stačit pro to, aby mohli řešit ty obrovské úkoly a že nechtějí více. To nás překvapilo. Možná, že to by mělo být možná téma pro náš výbor také. Doufám, že my jako výbor pro životní prostředí budeme aktivně pracovat na tom seznamu těch látek, které se mají dostat na, eh, které mají být povoleny a eh, že i budeme aktivně řešit tu otázku finančních prostředků a dalších zdrojů z rozpočtu. Děkuji paní Asi za tuto spontánně pronesenou zprávu. Můžeme říct, že Agentura ECHA i díky pomoci finské vlády svoji práci dobře rozjela. Takže celá ta úvodní fáze se opravdu vynaře, vydařila. A začali e, také zvládat tu ohromnou práci, kde je 2,7 milionů registrací. A nyní nadchází druhá fáze, kdy tato registrace musí proběhnout do listopadu 2010 a je tam asi 25 tisíc látek, které byly předloženy k blížšímu proskoumání nebo posouzení. Opravdu ten problém s rozpočtem je téma, jemuž bychom se měli věnovat. Pokud nebude mít tato agentura podporu, tak nemůže svoji práci vykonávat. Auto byla paní Hauke. E, měli bychom e, tu otázku rozpočtu mít na zřeteli, rozpočtu na 2011, abychom měli představu o tom, co tato agentura bude potřebovat, pokud je o prostředky. K tomu ještě patří i to, že e, agentura se zabývá i biocidy, u toho byla paní Gras. to je vlastně ta druhá oblast práce, kterou eh, agentura odvádí. Hovořili jsme o tom, zda tato agentura na to má i potenciál a aby, aby zlád, zda tedy zvládne ty problémy, které s tím souvisí. Mary McGuinness se hlásí o slovo. Byla členkou delegace, prosím. Děkuji, pane předsedo. A já děkuji kolegyně za to, že tak spontánně zareagovala. Za prvé, ta návštěva byla velice dobře zorganizována, za to bych chtěla poděkovat. A bylo pro členy výbory užitečné vidět, jaký má dopad eh, tato legislativa. Pár bodů a EKA eh, e eh, řeší obrovské úkoly a já myslím, že to je něco, co si musíme uvědomit. Ale trochu s čím mám problém, je ta otázka toho seznamu těch látek k registraci. Možná, že tady asi my eh, eh, ten záběr na začátku je příliš široký a mm, naše obava je taková, že asi ta eh, agentura nebude moci řešit ten seznam tak rychle, jak by se nám líbilo. A jak se stanoví v legislativě, tady již se i hovořilo o roli členských států které předkládají ty látky, které jim dělají starosti, které by měly být registrovány. Také i naše delegace hovořila o eh, plastech, které jsou problematické a my jsme eh, zjistili, že ale eh, agentura ECHA se tím naléhavě nezabývá, takže to bychom měli si s nimi ujasnit. Další dvě věci, které stojí za zmínku, je ten dopad na malé střední podniky v Evropě eh, které se potýkají s touto legislativou a to je třeba si uvědomit. Eh, my jsme doufali, že eh, dojde tedy k šíření informací a osvěty, ale nevím, zda to bude fungovat a zda to nebude mít spíše negativní dopady na malé střední podniky, alespoň podle mých informací ano. To je jenom pár bodů, pane předsedo. A ještě jednou chci poděkovat agentuře ECHA a organizátorům za eh, velice eh, už úspěšnou a užitečnou návštěvu. Děkuji. My víme, že ta agentura se opravdu velice snaží, dodává informace a koordinuje informace. S tím máme jeden problém, který musíme letos vyřešit. A jde i o spolupráci ze strany členských států. To jsou dvě slabiny v tom systému implementace směrnice REACH. Ředitele Danceka jsme také přizvali. Možná po této horké fázi vy se k nám dostavil do výboru v listopadu tohoto roku. Už to bude po té důležité etapě a my se necháme hmm, informovat o tom, jak práce probíhá. Jsou ještě nějaké další komentáře? Nikoli. Myslím, že všichni jsou unaveni tím dopoledním hlasováním, takže končím dopolední zasedání a opět se sejdeme ve tři, v 15 hodin. Končím zasedání.